to místo 14. prosince 2010. Nakonec od skupiny ALDE jsem dostal návrh na nominaci pana Johannesa Cornelisa van Balena do meziparlamentní delegace pro vztahy s Afganistánem místo pana Karla Haglunda. Máte nějaké připomínky? Evidentně nikoliv. Toto jmenování bylo schválené. Nyní o změnách v jednacím pořadu. Dostáváme se k naší